Riprendiamo i nostri lavori dal punto 27. Dámy a pánové, zahájíme práci dnes odpoledne. Začneme bodem 27. Mr. Gabriel. Pan Gabriele Albertini. Consideration and draft report. A lei la parola. Grazie. Děkuji vám, pane předsedo. Tímto návrhem o právech pasažérů v autobusech a autokarech. Evropa dokončuje legislativní rámec, který se týká všech druhů dopravy. Chci připomenout nedávné schválení norem o letecké přepravě, která je ještě v současné době finálně korigována, a text o železniční dopravě. Dnes odpoledne se tedy pouštíme do mého textu a do textu kolegyně o e, vodních tocích, o říční a vodní dopravě. Já jsem zjistil, že je zapotřebí nalézt rovnováhu mezi dvěma základními požadavky, které stojí proti sobě. Na jedné straně je třeba vytvořit normativní rámec, který eh, umožní všechny využití všech modů dopravy, dopravy za rovných příležitostí. A pasažéři takto budou mít identická práva ve všech druzích dopravy a budou požívat téže výšky eh, ochrany nehledě na druh použité dopravy. Nicméně, kromě tohoto obecného a jednotného rámce, musíme reflektovat specifické rysy každého modu dopravy. Například řízení zodpovědnosti za spoždění je jiné u silniční přepravy která využíváte, že silnice pro veřejné, soukromé, individuální způsoby přepravy, kde tedy může docházet, docházet k různým dopravním zácpám, dopravním nehodám, oproti železnicím, kde je tedy eh, železniční eh, trať. Také musím eh, vyjádřit dík všem eh, kolegům, kteří se mnou spolupracovali a přispěli k stávajícímu výsledku. Vzhledem k tomu, kolik času jsme měli, musím říct, že tady ho nebylo moc, ale podařilo se nám se sejít se zástupci veřejné přepravy, tak se zástupci Združení e, pasažérů, tedy cestujících, i se zástupci e, ze stran pojišťoven, i zástupci e, občanů s postižením. Také s komisařem pro dopravu, se zástupci pro energetiku a dopravu a v následujících dnech budeme ještě hovořit se stínovými zpravodaji z jednotlivých politických skupin. Již v následujících hodinách s nimi budu jednat. Nejraději bych hned ponechal prostor kolegům k diskuzi, ale ještě se zmíním o několika pozměňovacích návrzích, které jsem předložil k návrhu zprávy a připadají mi e, velice důležité. Teď mám na mysli pozměňovací návrhy 3, 7, 19 a 20. Ty se týkají několika článků, které myslím, že je třeba bedlivě proskoumat. Takže já se teď zmíním jen o některých opravných eh, mm, prostředcích pro tyto texty. A rád si vyslechnu také kolegy. Především tedy stínové zpravodaje si vyslechnu a jak už jsem říkal, sejdu se s nimi v následujících hodinách. Téma, která je třeba ještě dále probrat, zmíním o něco později. Několik upřesnění o pozměňovací návrzí 4, 5 a 6. Zde jsem navrhl opravu několika definicí z článku 3. Konkrétně se jedná o přepravní smlouvu, o prodejce jízdenek a poskytovatele služeb cestovního ruchu. Také u článku 11 tam se jedná o výjimky a zvláštní podmínky, a tam by bylo třeba hledat, co si ještě vyjasnit 8, 9, 10, 11. To jsou tedy ty čísla pozměňovacích návrhů. Konkrétně se chci zmínit o osmičce, vzhledem k tomu, že dnes nemáme žádné platné normy, ani místní, ani vnitrostátní, ani evropské, které by umožňovaly poskytovateli přepravních služeb, který má autobusy, aby omezoval dopravu osob e, s tělesným postižením. Potom 12, 13, 21, 22, to jsou taková upřesnění způsobená a vyžadovaná združeními e, postižených osob nebo osob se sníženou pohyblivostí. Co se týče pak vstupu v platnost naříze, u tohoto nařízení hledal jsem kompromis mezi požadavkem, ostrým požadavkem komise, který, která žádala jeden rok na vstup platnost tohoto nařízení a stanoviskem operátorů daného odvětví, kteří žádali tři roky, aby se mohli přizpůsobit. To je tedy pozměňovací návrh 26, kde jsem vytvořil ten kompromis, to jest eh, vytvořil jsem průměr z těchto dvou číselných hodnot. A teď bych se chtěl vrátit k několika důležitým tématům a já si myslím, že je třeba o nich ještě popřemýšlet. A k tomu se nám hodí právě dnešek, abychom našli ty správné definice. Mám na mysli článek 2.2, který se týká oblasti působnosti. Zde je třeba zajistit dostatečnou úroveň ochrany pro cestující autobusem, eh, která by byla analogická toho, co vyžaduje nařízení, neboli tedy povinnost eh, výsledku ale je třeba také zvážit, že to jsou zvláštní mm, aspekty městské dopravy například. Takže to je také třeba začlenit do textu. K článku 6, tam máme zodpovědnost v případě újmy pasažérů. Článek 8, eh, který se týká eh, plateb prováděných předem. Zde jednáme tedy e, s generálním ředitelstvím TREN, vnitřní trh, s pojišťovnami, e, s kabinetem komisaře Tajányho, abychom vyjasnili dopady takovéhoto textu a dosáhli nějakého společného řešení. Podle mě to článek 20, který se týká zodpovědnosti v případě zrušení či delšího spoždění. Myslím, že budeme potřebovat eh, eh, ve výboru vytvořit eh, přesnější, jasnější definici, která bude snadno vykladatelná. A k tomu asi ještě předložím nový pozměňovací návrh ohledně definice spoždění. Na základě případů, které nazbírala komise, u spoždění delší než dvě hodiny, u cest delších než tři hodiny. Myslím, že ten výklad příliš restriktivní. A dopravní e, podniky v tom případě museli poskytovat buď e, jídlo e, nebo, nebo ubytování a podmínky tohoto odškodnění je třeba ještě vyjasnit. A vzhledem k tomu, že mám jen jeden jazyk a dvě uši, už se těším na to, že budu naslouchat kolegům protože u některých témat opravdu potřebuji vaši spolupráci, abychom lépe vyjasnili některé pojmy a e, některé aspekty e, tohoto nařízení. Děkuji, pane Lebertino. Paní Evans má slovo. Uh, děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Albertinimu za tento úvod. Já bohužel eh, musím říct, že eh, mě utekl začátek, poněvadž eh, ještě nemám nacvičenou rychlost příchodu sem do této části parlamentu. Já jsem kdysi byl zpravodajem pro přístup pro eh, mm, tělesně postižené osoby do letatel a to, co my nyní tady děláme v souvislosti s autobusy a autokary, eh, tak to je velice důležité a zejména teda, když si vezmeme eh, tu skutečnost, že se blíží volby, ne, není nepodstatné to, že tato pomůže nejenom stovkám tisíc lidí, ale dokonce snad milionům lidí. Eh, já bych k tomu měl několik bodů. Některé jsou takové možná příliš britské. Ano, to je typické, máte pravdu. A, eh, ale, ale my, jsme, my jsme napůl eh, Germáni, ale, takže, ale to si necháme, tuto diskusi na Indy. Takže věnujeme se tématu. já skutečně uvažuji jako Evropan, to už si oceníte, pane předsedo. Tento návrh eh, se týká domácích i mezistátních autobusových služeb. A tady musí být naprosto jasné, eh, na jaké úrovni to chceme jak si implementovat eh, v angličtině se používá slovo autobus, eh, slovo bus jako jiný autobus, než autobus ve, smil, ve smyslu coach. Eh, autobus ve smyslu bus, eh, to je takový nějaký autobus, řekněme, městský nebo meziměstský. Ale coach, to je autobus na dálkové dálkové cesty. Možná, že v americké angličtině se to eh, používá trošku jinak. Třeba Greyhound to jsou autobusy, přestože jezdí přes kontinent. Čili já hovořím sice anglicky a snažím se tedy uh, hovořit uh, co nejasněji. Čili v anglické angličtině autobus to je, nebo cesta autobusem je cesta uh, mnohem kratší než cesta, řekněme, autokarem, koučem. A pokud se tedy týče autobusů na krátké a střední vzdálenosti, tak eh, ty jsou eh, obsluhovány obvykle jednou osobou, tedy řidičem. To znamená, že pokud eh, jsou na tyto řidiče kladeny ještě nějaké další požadavky, nějaké další služby, tak je třeba zajistit, aby byly schopni je plnit, byli na to vyškoleni a aby byli také fyzicky vybaveni, proto aby mohli eh, například poskytovat pomoc, kterou cestující mohou potřebovat. A to je eh, velká, velká odlišnost od eh, letectví, kde je toho personálu daleko více, takže tady to je taková výjimka, že jediný, na koho se lidé mohou obracet, je řidič autobusu. Ale Eh, cesty dálkovými autobusy nebo autokary, tak tam eh, mohou být třeba dva řidiči nebo řidič a ještě nějaký asistent, asistentka na palubě, eh, která poskytuje další služby. Čili to je třeba mít na paměti. Také je třeba si uvědomit, že mnohé z těch dálkových autobusů konkurují vlakům a e, kromě toho možná také e, konkurují letům a mnohdy mohou být třeba rychlejší variantou mezi některými e, měst, evropskými městy, pokud započítáváme u letecké dopravy cestu na letiště a z letiště. Další bod, na který jsem narážel na začátku v souvislosti s svou anglocentričností, je tento britský systém v 80. letech eh, byly velké nebo dokonce monopolní eh, firmy, které poskytovaly tyto služby, rozděleny na velmi malé podniky, které třeba mají dneska pět nebo šest autobusů. Eh, samozřejmě, že je potom třeba zajistit u takto malých firm, aby byli schopni dostat všem svým odpovědnostem. A tady eh, skutečně, pokud od nich něco požadujeme, tak je eh, třeba, aby to, co od nich žádáme, bylo jaksi přiměřené jejich schopnostem. To není o velkých firmách, ty jsou také, ty existují také, ale jde o ty menší, jde o to, aby byli schopni dostat všem svým závazkům. Ale myslím si, že ten princip, jak to pan Albertini načrtnul, a ta podstata je zajistit rovný přístup všem pasažérům bez ohledu na způsob dopravy, bez ohledu na to, kde eh, se nacházejí. Jestliže je totiž ten Eh, evropský trh eh, eh, má být o něčem víc než jenom dokonalých možnostech pohybu a dopravy pro lidi z hlavních měst, tak to samozřejmě je o něčem jiném. A to se týká všech druhů dopravy, ne, nejenom tedy letecké, ale také autobusu a tak dále jak říkám, je to důležité, zvláště pak eh, teď eh, před eh, volbami. volbami. Ferrari. Ferrari. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegovi Albertinimu za jeho zprávu. Myslím, že můžu říci, že vypracoval vyváženou zprávu, která velmi otevřeně přistupuje k otázce práv cestujících. Podporuji návrh udělat určité výjimky pro místní dopravu ve srovnání s mezinárodní dopravou vzhledem k rozdílu v typu služby. Za podmínky, aby se to nepromítalo na kvalitu současné služby. Jedině, co mě trápí, je desítka, pozměňovací návrh číslo 10. Eh, Tam se hovoří o postižených osobách, eh, které nebyly eh, vlastně vzaty na palubu kvůli jejich postižení. Nechce, aby to bylo používáno jako instrument k tomu, že se bude proplácet zpátky lístek a tím pádem nebudou tyto osoby, nebude jim umožněno cestovat autobusem. Dále ta lhuta dva roky pro autobusové provozovatele, aby se přizpůsobili tomuto nařízení. Já si myslím, že to, co se považuje, je dobré, ale jsou zde určité fyziologické lhuty, které potřebují k tomu, aby se přizpůsobili těmto novým podmínkám. Mé pozměňovací návrhy se budou snažit eh, přinést určité návrhy k tomuto nařízení. Děkuji. Ja, herzlichen Dank. Děkuji. Já to také považuji za mimořádně důležité, důležité téma. A de facto se nám to sem dostává docela pozdě. Vlastně už dávno eh, v Evropě neměla být eh, žádná diskriminace pasažérům, kteří jsou omezeně mobilní. A navíc existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi. Tady třeba Britové a nordičtí členové EU eh, jsou nám ve středu Evropy. Ano, je to tak, pane Jařembovský, jsou daleko před námi. Já jsem eh, přesvědčen, že musíme eh, tady jednu věc říct zcela jasně. Cílem musí být to, aby mobilita i pro lidi, kteří mají omezenou osobní tělesnou mobilitu, byla zaručena. Ale to znamená, eh, o, to, to jsou vlastně stavební záležitosti. Jde o infrastrukturu zastávek, ale jde také o eh, konstrukci eh, autobusu. Ale ať je to to nebo ono, prostě musíme odbourat diskriminace. Eh, prostě tak, jak se mění věková struktura, bude přibývat lidí, kteří eh, nebudou moci používat vlastní auto, čili budou odkázáni na veřejnou dopravu a těm musí být zajištěna mobilita v plném rozsahu. Eh, každý, kdo o tom něco ví, eh, že to, co je vhodné pro vozíčkáře, pomáhá také lidem z kočárky, ale my tady potřebujeme několik věcí. Za prvé jasné časové plány a přesné časové plány s termíny, do kdy co má být hotovo. Kromě toho potřebujeme tvrdší opatření proti neplnění protože tady se skutečně eh, tady eh, prostě se tak trošku eh, vyhýbá tomu, co by mělo být, protože pokud je někdo odkázán na pomoc někoho druhého, tak se prostě uvažuje s tím, že je to zodpovědnost té osoby, aby mu zajistila mobilitu. Čili Potřebujeme jasné termíny, potřebujeme eh, tresty za eh, neplnění, eh, musí být celá jasné zodpovědnosti a to, co říká tady pan kolega, když třeba když třeba jde o nastupování, tam je možná pro někoho nutná no, fyzická pomoc, no a když to není vyřešené pořádně, tak eh, třeba ta osoba to vlastními silami nezvládne, nebo eh, se prostě kvůli tomu autobus opožďuje a tak dále. Eh, tady je celá spousta věcí, která může nastat ale je třeba se zamyslet nad tím, co vlastně chtějí postižení lidé. Ti chtějí být co nejsamostatnější, e, moci si pomoci sami, aniž by museli se neustále někoho doprošovat o pomoc. To musí být taky takový vůdčí princip e, to, u tohoto tématu. aby se maximálně eh, redukovala, redukovaly ty situace, kdy skutečně musí žádat někoho o pomoc. Čili to hm, skutečně lze technicky zajistit a musí se to nějak vyjasnit. Eh, podle mě to tam není eh, řečeno dostatečně jasně. Jasné je také to, že malé podniky se s těmito požadavky budou vyrovnávat asi hůře, přesto je třeba, aby bylo aby si všichni byli vědomi toho, že hovoříme o základním právu. Dovedu si představit výjimku třeba pro nějaké historické autobusy, eh, tak tady, eh, že ano, tady je třeba mít toto pochopení, ale moderní dopravní prostředky je nutno přestavět tak, aby to, aby se tomuto právu učinilo zadost. Prostě, aby člověk mohl nastupovat, a používat tento dopravní prostředek, aniž by musel někoho žádat o pomoc. Samozřejmě je možné povolit určitá přechodná opatření na určitou dobu, ale to musí být skutečně velice přesně vymezené a e, nedodržování tam skutečně musí následovat tresty. Poněvadž eh, my už 30 let diskutujeme o rovnoprávnosti postižených osob v Evropě a diskutujeme o tom pořád. My si celou dobu přejeme, aby vzniklo něco nového, nějaké další investice a tak dále. Já myslím, že toto by byl opravdu nejlepší investiční program pro řešení výpadků ve výrobě automobilů, protože pokud tam eh, budeme přeškolovat eh, lidi na něco jiného, tak eh, skutečně uděláme velice dobře. Prospěje to zejména naší stáhnoucí populaci. tady třeba ta otázka linkových autobusů, případně autobusů na delší vzdálenosti, to je třeba Eh, zajistit a vyřešit eh, velice jasně, velice citlivě. Eh, samozřejmě, že nejnešťastnější jsou podniky, které zaštívají městskou dopravu, když mají něco měnit, ale skutečně prostě je třeba to tady realizovat. Ich hatte mich zuerst gemeldet, Zeit, Já už jsem se hlásil první a to už je dost dlouho pane předsedo. Tak především děkuji panu kolegovi Albertinimu za vynikající zprávu. Ale no tak, pane kolego Kramere, já jsem chtěl říct dvě věci. Tady prostě to, to není tady čas na jakási nedělní kázání, tady prostě je třeba předkládat pozměňovací návrhy. Když se podíváme na Eh, německé, eh, německou ústavu články 1 až 19, eh, když se podíváme na chartu na chartu občanských práv, tak prostě tak bychom mohli samozřejmě potom také zasahovat do práv provozovatelů dopravy, takže prostě s těmi základními právy to musíme být skutečně rozumní, abychom e, si nezrujnovali podnikání eh, stovkám firm. Já mám dojem, že ta eh, diskuse se poněkud svrchová, protože všichni chtějí dělat něco pro e, osoby, které jsou postižené, to je kapitola třetí, ale jinak to je pro všechny lidi, pro všechny občany, nejenom ty postižené. E, a tady jde třeba také o zodpovědnost při zrušení linky, zrušení spoje nebo e, při dlouhých spožděních. E, e, to, co řekl pan kolega, dálkové autobusy, nedálkové autobusy. A jestliže podnik musí zrušit spoj nebo je tam velké spoždění, tak skutečně podobně jako letecké dopravě je třeba cestující chránit. Já tady mám tři pozměňovací návrhy eh, k článku 8.1. Myslím, že tady je to třeba upřesnit. Tady se říká, eh, že se musí platit eh, zálohy, pokud jde o usmrcení nebo zranění tělesné duševní. No, ano, samozřejmě tady eh, je třeba to upřesnit, protože eh, něco by tam mělo být, ano, ale zase eh, rušení, ručení, které je vyjádřeno německým slovem Haftung, tady to myslím není úplně, úplně přesné. Tady nevím, jestli to je skutečně důvod pro náhradu škod. Tady to řešení je takové docela přísné, ale v odstavci dvě se hovoří, že pokud jsou nějaké mimořádné okolnosti, tak eh, prostě je eh, tím pádem odpovědnost eh, dopravního podniku zrušena. To samozřejmě, pokud je, jsou to nějaké, nějaká vyšší moc, tak samozřejmě tady nastává zmírnění zodpovědnosti, ale tady je to třeba vyvážit. Vyvážit mezi právy cestujících a právy e, podniků. Jestliže třeba e, autobus nepojede, protože e, spadl strom, tak, že tak tady tomu je třeba přizpůsobit tu zodpovědnost. Pak je tady odstavec 22, to jsou další nároky, tak to bychom možná měli přeformulovat tak, aby to odpovídalo příslušnému nařízení. Ale to jsou jenom takové drobnosti. Jinak se mně zdá, že ta zpráva je vynikající a těším se na pokračování naší debaty. Also zunächst mal, äh, wenn so über die Behindertengerechtigkeit geredet. Tak, když se tady hovoří o e, zodpovědnosti a spravedlnosti, podle výzkumu spolkové vlády je 30 cestujících eh, v letecké dopravě nějakým způsobem má omezenou mobilitu. To se týká eh, dětí, to se týká starší osob, to se týká vozíčkářů, to se týká lidí s nohama eh, v sádře. Tady třeba pan profesor Knoflach z Vídně vždycky říkal svým studentům, aby strávili 14 dní dobrovolně na vozíku, eh, aby se pohybovali po Vídni, aby věděli, co to znamená a pamatovali si to celý život. Eh, v Německu eh, přibližně 20% domácností nemá auto, ale u lidí, kteří jsou 60 let věku a starší, je tento podíl 60%. A to jsou lidé, kteří se spolehají na veřejnou dopravu. A skutečně o těchto lidech to tady je. A pokud eh, to srovnáme s některými dalšími eh, zeměmi, tak je rozdílem mezi, rozdíl mezi severem a jihem Evropy. Já jsem byl ovšem také v USA. A tam v každém autobuse je možnost eh, dostat se do něho s vozíčkem. Trošku to tedy trvá, eh, autobusový, tedy řidič pomáhá, eh, taky zafixuje ten vozík a eh, prostě to znamená to trošku zdržení, ale v podstatě nikdo si na to nestěžuje, poněvadž všichni vědí, všichni jsou solidární vůči postiženému člověku. Tam se nikdo nestěžuje. A ptám se, proč je to tak zrovna v USA? Oni prostě mají eh, zákon, federální zákon, a ten byl vydán v souvislosti s vážnými veterány a jednoduše a prostě byl vydán tento zákon a každý bus, každý autobus jednoduše a prostě musí být vybaven eh, pro vozíčkáře. To je standard. Jiné autobusy se nevyrábí. A já se ptám, když bylo možné toto zavést pro eh, válečné veterány, invalidy z Větnamu, proč to není možné v Evropě? Takže jestliže je to možné ve Spojených státech, tak to musí jít i tady. To, co je už desetiletí standard eh, v severní Evropě, tak to se musí stát standardem také v Evropě jižní. Já myslím, že tady ta e, obecná akceptace je velká, čili my musíme jenom vytvořit podmínky. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla vrátit k tomu, co řekl na začátku náš britský kolega. Um, skutečně eh, náš eh, cíl musí být tedy skutečně to, abychom to eh, jaksi zavedli pro všechny. Ale vstupuje tady do toho problematika spoždění. My skutečně nemůžeme vzbuzovat očekávání, která nakonec nebudou splněna nebo budeme muset do ní ustupovat. Pokud bych chtěla jet z Jižního Německa do Velké Británie, a teďka hovořím o spoždění, a třeba na jihu eh, Německa, řekněme, že ta síť není ještě úplně ideální, tak eh, jaké spoždění se teď bude brát? Eh, Jestliže třeba v Lucembursku nebo v Belgii přistupují ještě další lidé, takže platí to první na zastávce v Německu nebo ta druhá zastávka Eh, Lucembursko nebo v Belgii, přičemž ten eh, podnik eh, de facto nemůže za to, že stál někde v zácpě na dálnici. Tady to je třeba opravdu rozlišovat. A také ta situace tělesně postižených lidí, vy hovoříte o 30%, komise o 40%. Dobře, tak co s tím teď? Myslím, že naším úkolem je najít prostředky a, a vytvořit tu zprávu tak, aby nebyl, nezbuzovala příliš velká očekávání a abychom se zaměřili zejména na tu dopravu, která musí fungovat v mezinárodním měřítku a spolupráci a možná, že postupně bychom se mohli bavit také o dalších dopravních linkách. Evans. Pan Evans. Děkuji, už se nám vrátím eh, k několika aspektům. Paní Jekle uh, eh, hovořila o důležité věci, o kompenzaci u dlouhých tratí a, a spoždění. Uh, my se snažíme najít eh, definici, ze které bude naprosto jisté, kdy spoždění není způsobeno silným provozem, ale tím, co je způsobeno eh, přepravním podnikem. A chceme to napsat tak, aby tam nevznikla žádná mezera, aby se neřeklo, ono bylo moc aut v Lucemburku, tak jsme přijeli pozdě. Chceme, aby tam bylo jasně řečeno, že toto je legislativa, která upravuje eh, kompenzaci a že tedy není možná kompenzace za eh, toto spoždění, protože to nebylo eh, způsobeno vadou ze strany té společnosti. Takže musíme to upravit podobně, jako je to u těch leteckých společností a to tak, abychom na jedné straně neumožnili nějaké, nějaký únikový východ té, tomu podniku, aby se vymanil z té zodpovědnosti, anebo abychom nepůsobili tlak na řidiče, protože eh, když stanovíme nějaké spoždění, od kterého budou začínat eh, odškodnění, tak eh, se budou snažit řidiči jet místo dvě hodiny, hodinu a půl. Také chci se vrátit k tomu, co řekl pan Jarzembovský. Doufám, že jsem si to zapsal správně, že nemluvíme jen o právech eh, eh, lidí s postižením, ale všech eh, lidí. Ale já, já si ale myslím, že lidé s postižením jsou úplně stejní jako normální lidi, jako normální lidi. Děkuji všem kolegům za komisi Paní Utman. Uh, uh, děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu zpravedaji za uh, kvalitní zprávu i spolupráci. Já bych jenom připomněla hlavní cíle komise, protože pro nás harmonizace práv cestujících Eh, ve všech druzích dopravy, to je vlastně součást eh, etablované politiky. My jsme už v roce 2001 se tím začali zabývat, v roce 2005 jsme navrhli bezdělní e, řešení a poté v přeskum v poločase v roce 2006. E, tam se skutečně to týkalo práv cestující ve všech druzích dopravy. My se domníváme, že e, cestující by měli mít práva, která jsou srozumitelná a prosaditelná. My se pokoušíme také zapracovat také eh, do sektorální legislativy šest společných principů. Za prvé, žádná komerční diskriminace mezi cestujícími eh, v cenách nebo v cestovních podmínkách. Za druhé, Cestující by měl mít přístup k informacím před cestou v jejím průběhu i po ní. Za třetí, cestující by měli mít eh, možnost žádat eh, eh, očkodnění v případě různých nehod, poněvadž ta odpovědnost by měla být na jejich operátorech. Za čtvrté, postižené osoby a osoby s omezenou mobilitou by měly mít garantovaný přístup k dopravním službám stejně nebo podobně jako všichni ostatní cestující. Za páté, v případě přerušení cesty by mělo být eh, cestujícím poskytnuta kromě informací také pomoc, Eh, odškodnění eh, nebo za přesměrování, respektive odškodnění za mizernou kvalitu služeb. A konečně eh, firmy by se tím tedy měly mít možnost zabývat a měly být nezávislé orgány pro řešení sporů. Samozřejmě to neznamená identický text ve všech tuzích dopravy, poněvadž je třeba brát v úvahu specifika jednotlivých sektorů, například v letectví. Eh, bylo naším největším zájmem případ eh, odmítnutí vpuštění na palubu. Eh, u autobusové dopravy je daleko důležitější je zase třeba bezpečnost silnějšího provozu, což stojí trošku v rozporu eh, s očkodněním. My jsme už dříve získali spoustu zkušeností eh, s regulování letecké dopravy a také při jednání o letecké legislativě. Chtěl bych eh, něco málo vyjasnit. Důležité je, aby žádná z těch legislativních záležitostí a my jsme to vlastně dali na stůl v srpnu. Jde o závazky vůči infrastruktuře a e, dostupnosti vozidel. Domníváme se, že v Evropě si nemůžeme dovolit ochranu spotřebitelů na různé úrovni podle toho, o jaký typ cestujícího jde, nebo kde se cestuje, nebo jakým zdrojem dopravy aplikace navrhovaných opatření přispívá k tomu, aby vznikla jednotná politika práv cestujících v celé Evropě. Eh, hm? Děkuji, pan Albertini. Děkuji vám, pane předsedo. Velice bedlivě jsem si vyslechl kolegy a zapsal jsem si spoustu poznámek. Příspěvky kolegů považuji celkově za velice vyvážené a nesmírně užitečné. E, souhlasím s kolegou Evancem, že musíme bedlivě vážit e, všeobecný cíl, čímž je zajistit identická práva všem pasažerům, tedy i postižením, což jsou samozřejmě e, stejní pasažéři jako všichni ostatní a proto je toto právo třeba rozšířit na všechny členské státy a všechny druhy přepravy eh, s rozumným zvážením specifických rysů, které se týkají eh, řízení dopravy jako takové. Děkuji panu Ferrarimu. Ehm, shodli jsme se skoro na všem, co se týče pozměňovacího návrhu 10. Nepochybně se ještě podíváme na to, o čem si hovořil. Paní Lichtenberger, vy jste vyjádřila mm, ne souhlas, ale spíš nedostatek souhlasu. Já to říkám schválně ohledně toho kalendáře, který jsme navrhli, toho harmonogramu. Já jsem se rozhodl pro takovou střední cestu mezi lhůtou, kterou eh, žádala komise. Vy jste hovořila také o tom, že už je tu celá řada spoždění, kterým je třeba čelit. A na druhé straně druhým extrémem eh, byli představitelé dopravy, kteří hovořili o třech letech. Eh, k, ke kolegovi a příteli Razembovskému. Mohu říci, že sdílím jeho názor z abstraktního teoretického hlediska, nebo spíše z jeho německého hlediska Pojišťovací společnosti hovořili o tom, že je tu eh, vyšší moc, že je tu eh, vis major, takže eh, to je třeba zvážit. Já se na to dívám z italského hlediska, neboli je, je třeba vidět mentalitu, protože víme, že Němci jsou přesní i ve svém právním systému. A my se na to díváme tak, že jako vyšší moc by případně mohl někdo označit eh, mnohem eh, širší pole okolností, než jak by si to představovali například naši kolegové v Německu. A pak by tato situace mohla způsobit mnohem širší žádosti o očkodnění, než by se očekávalo například v Německu. Děkuji panu Kramerovi, protože to byly velice Eh, velice mm, pertinentní poznámky o eh, právech eh, postižených, už to připomínala i komise, je třeba, aby všichni občané Evropské unie v jakémkoliv státu a za jakékoliv osobní situace, ať už tedy trvale, dočasně, či vůbec nejsou omezeni na pohybu, měli stejná práva a mohli využívat všechny druhy přepravy. Proto toto nařízení je propojeno s dalšími, tedy celé, celou tou legislativou, která se týká dopravy, ať už je námořní, říční, železniční anebo letecká a v tomto případě silniční. Eh, v detailnějším pohledu myslím, že bychom mohli rozšířit diskuzi, mm, o které už jsem se zmínil, a v následujících hodinách se chci sejít se stínovými zpravodaji ze všech politických skupin. Z této zajímavé diskuze, e, třeba že jsme na ní měli jen krátký čas, jsem si odnesl celou řadu myšlenek, e, pozitivních myšlenek ohledně nastavení celé této zprávy. Ehm, kriticky sledujeme určité cíle, snažíme se za nejlepší možné společné vůle definovat eh, v krátkém čase tento text a dosáhnout kýženého cíle, tedy schválení na plenárce v Dubnu. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Albertini. Pozměňovací návrhy se můžou předkládat do 2. března a někdy více. 28. Po číslo 28. To jsou, eh, opakuji, říká pan předseda, do 12.00, eh, pak už ne. Eh, teď se vrátíme k bodu 28, to je pan Tešené, práva pasažérů v námořní dopravě a na vnitřních cestách. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že debata, kterou jsme právě vedli, také osvětluje tu zprávu, kterou vám teď budu prezentovat já. Vystoupení paní Utman ze strany komise připomíná šest důležitých os návrhu komise. Pokud jde o zprávu o právech cestujících při cestování po moři a řekách, tak já jsem se věnoval především osobám se sníženou pohyblivostí aby byla jejich práva čitelnější, aby nebyla spochybňována různými výjimkami. Zaměřil jsem se především eh, na určitou nejasnou formulaci, například eh, tam se říká, že je třeba nebo že je možnost odmítnout eh, osobě, která je postižena, vstoupit na palubu. Pokud tyto osoby potřebují asistenci, tak to všechno musí být řečeno už na začátku rezervačního procesu a ne na konci, což eh, usnadní péči o tyto občany, o tyto cestující. Třetí bod. Eh, týká se to také výletních lodí, to znamená, že musíme najít eh, rovnováhu se směrnicí z, rok, z roku 1991 a samozřejmě musíme do toho zahrnout i práva postižených cestujících v souladu se směrnicí z roku 91. Čtvrtý bod. Zodpovědnost poskytovat asistenci osobám se sníženou pohyblivostí v přístavech. Text, který navrhuje komise, zdůrazňuje zodpovědnost přepravců, což je tedy v souladu s námořní dopravou, ale samozřejmě zodpovědnost přístavu je také důležitá, především pokud jde o infrastrukturu. A vzhledem k tomu, že se jedná o text, který se týká práv cestujících, tak jsem se pokusil také navrhnout několik pozměňovacích návrhů, které umožní nebo dovolí vést lepší diskuzi mezi přepravci, majiteli lodí a správci přístavu. Pátý bod to je role národních orgánů, které musí dohlížet na upletňování budoucího nařízení. V tomto textu se navrhuje několik orgánů. Myslím si, že jediný orgán, kdybychom měli jediný orgán, tak bychom měli lepší možnost harmonizace. Tento orgán by měl větší zodpovědnosti, především pokud jde o vytvoření nediskriminačních pravidel, pokud jde o přepravu osob se sníženou pohyblivostí, já jsem také pracoval na tom, že je nutno, aby tento orgán byl nezávislý, pokud jde o obchodní zájmy, protože si myslím, že je zde třeba mít určitý odstup od obchodních subjektů, tedy nezávislost na těchto objektech. Pokud jde o dopravu cestujících, na výletních lodích, pokud jde o ty balíčky, tak já jsem se snažil vypracovat definice, kdo je kdo v rezervačním procesu. Jsou zde dvě věci, o které mi jde. To znamená na jedné straně vůle po administrativním zjednodušení. A myslím, že se vracíme k textům, které existují již pokud jde o letectví, týká se to dvojího účetnictví pro cestující s omezenou schopností pohybu. Myslím si, že je to úplně v souladu s tím, co máme v letecké dopravě. Myslím si, že se to bude hůře uplatňovat na menší společnosti, především tedy v námořní dopravě, tam máme velké, ale i malé společnosti. A poslední věc se týká říční dopravy. To je otázka, kterou předkládám svým kolegům a říkám si, zda je opravdu vhodné zaintegrovat tyto služby do tohoto textu, protože vidíme, že se někdy jedná o v uvozovkách eh, plovoucí autobusy, především v městské dopravě, po řekách. A já si myslím, eh, že zde je bod, eh, který bychom měli ještě vyjasnit a je pravda, že jsem stejně jako pan Albertini pracoval pod velkým tlakem a navíc jsem začátečník, je to má první zpráva, takže vyzývám kolegy, aby mi pomohli v tomto bodě. Děkuji. Pan Jarzembovský. Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Já mohu našemu eh, debutantovi říci, že eh, napsal velice dobrou zprávu, no, nemáme žádné reklamaci, blahopřejeme i za naši frakci. E, myslím, že my bychom se skutečně e, měli tak trošku zabývat tím e, médiem. Prostě de facto loď je, může být něco podobného jako autobus ať už je to třeba nějaká dlouhá námořní cesta, prostě de facto ty hodin to není nic jiného než větší autobus. Měl bych tady otázku nebo dvě, co se, na co se chci zeptat a možná podat pozměnací návrhy. Eh, kritickou otázkou, podobně jako u zprávy pana Albertiniho, je otázka očkodnění za zrušení nebo za spoždění spoje, čili tady je někdy těžko eh, někdy stanovit tu zodpovědnost, proto u té lodní dopravy by bylo vhodné eh, tady eh, stanovit speciální definici. Třeba na severu Evropy, když tedy je moře zamrzlé nebo plovoucí led, Eh, tak to skutečně není možné tento spoj uskutečnit. To je něco, za co nikdo nemůže. My eh, máme tedy i takové ty eh, máme také v, na některých německých ostrovech se může stát, že není dostatečně vysoká hladina a v tom případě loď nemůže vyrazit nebo nemůže se dostat do přístavu a to je věc, kterou je třeba také tady vyjasnit. Dále tady mám praktickou otázku k článku 13. Tady jde o informační povinnosti a mně se to zdá nějaké překomplikované. Tady jde o informování eh, jedné strany druhou stranou, jakou je tady možnost eh, poskytování pomoci. Já myslím, že tady je třeba se eh, soustředovat na toho, kdo skutečně Eh, provádí tu dopravu. Eh, pokud je tady nějaký řetězec eh, subdodavatelů, tak to se nikdy nepovede a z odpovědnosti se nikdy nedopracujeme. Nicméně já si myslím, že celkově je tato zpráva vynikající. Mám jenom to otázku, jak by to vypadalo s těmi mimořádnými okolnostmi v případě ledu a nedostatečné hladiny. Paní Gutenberger? Děkuji. U práv cestujících eh, ve vodní dopravě máme tady ještě mnoho práce. Tady se to hlavně týká těch eh, tělesně postižených osob. A tady máme něco podobného jako u eh, leteckých společností a letišť. Mně se zdá, že ta zpráva neříká zcela konzistentně, kdo má odpovědnost za to, aby ta, ta spolupráce mezi dopravcem a mezi přístavem fungovala. Čili aby fungoval nějaké jasné rozhraní mezi nimi. E, ten přístav sice e, musí zajistit přístup, ale e, jak je to potom s tou asistencí, kdo je zodpovědný za to fungování tento problém máme už v letecké dopravě, eh, tím, že eh, se třeba eh, nepodaří něco těm, nebo nedařilo těm novým nízkonákladovým společnostem, které nám to vypadly, tak bylo třeba to nějakým jiným způsobem zařídit. Čili a to takové případy, to by mělo být tak, aby nebyl postižen ten postižený. Čili já si myslím, že Tady je třeba se zamyslet nad tím, jak to zařídit konsistentně. Za druhé, samozřejmě, že mohou přístavy zamrznout nebo může nastat něco jiného mimořádného, ale já bych skutečně eh, byla velice nerada, kdyby eh, se z toho stala běžná výmluva, poněvadž i u leteckých společností máme zkušenost, že eh, technickým, k technickým eh, potížím dochází, zejména tehdy, když letadlo není vytížené. Eh, tyto výjimky eh, se někde zneužívají a nadužívají. Tady by bylo třeba se zaměřit na to, abychom tomu zabránili už preventivně, poněvadž to skutečně může mít za následek velkou frustraci. Paní Jekle už o tom hovořila. Pasažér samozřejmě správně očekává, že mu bude eh, nabídnuto náhradní řešení a hle, náhle tady máme technickou závadu. Samozřejmě, že cestující eh, těžko může říct, eh, že to není pravda, nebo že to asi bude jinak. A to znamená, že Eh, lidé to většinou vezmou tak, jak to je, aby se vyhnuli nějakému zdlouhavému řízení. Čili já si myslím, že tady skutečně je třeba to vyjasnit, aby eh, šlo o opravdu mimořádné okolnosti, které musí být nějakým způsobem prokazatelné. To by potom byl tlak na podniky, aby se nesnažili vymlouvat a aby se jim letadla nebo lodě nekazily, zrovna když je malý zájem o dopravu. Takže tady eh, eh, už eh, jsme možná měli nějaké zkušenosti s tím, že byly nějaké soudní procesy kolem, kolem údajných výmluv. Takže třeba bychom se tomu mohli vyhnout tady u lodní dopravy. Ale jak říkám, eh, vhodná formulace by tady měla být schopna pomoci. Já děkuji zpravodajem za to, že tady výslovně zmiňuje asistenty. To je důležité třeba pro slabozraké lidi. To by možná bylo použitelné také u autobusové dopravy, aby ani tady nedocházelo k nejasnostem, protože Eh, to bývá problém zejména u těch eh, dálkových eh, spojů. Tady třeba mm, pasažerům bývá i odmítnuto nalodění. Jinak musím říct, že jsem s tou zprávou velmi spokojená, pokud se nám podaří toto doladit, abychom tady neotvírali velká zadní vrata pro obcházení a výmluvy, tak to už bude znamenat, že jsme dosáhli něčeho pozitivního a bude to v zájmu konsistentnosti a také pro bezbariérovost dopravních prostředků. Budeme mít něco na kontě. Jensen. Tak, Det er der er vores gruppe skygge på Děkuji. Pane předsedo, pan Piskorský jako stínový zpravodaj z naší politické skupiny nemohl dnes přijít. A proto já bych za naši politickou skupinu rada řekla, že se shodneme s většinou obsahu tohoto dokumentu je to jen jedno místo, u kterého máme otazník, protože nám úplně nedošlo, co tím zpravodaj míní. To je pozměňovací návrh 8 a 11, kde se píše o tom, že bez ohledu na článek 6 smí dopravci přep prodejci předali dokladu nebo poskytovali souborný služeb cestovní ruchu odmítnout rezervaci, vydat přepravní doklad nebo na lodě zdravotně postiženou osobu nebo osobu s omezenou schopností pohybu orientace. Tak. Co je tou omezenou schopností pohybu orientace? Může tedy odmítnout kohokoliv? kdo má eh, jak, jakoukoliv sníženou zdravotní schopnost nebo pohybovou schopnost. Mohl by nám zpravodaj vysvětlit, co tím myslí? A je to opravdu takto vhodné? Simpson. Simpson? Thank you, Chairman. Děkuji, pana, pane předsedo. Já mám otázku na, na komisi. Nevím, zda v této směrnici, kde se píše o e, pře, e, pravu přes řeku, například řeka Mercy. Já bych byl rád se dozvěděl nějaké vyjasnění od komise, zda se jedná o takovéto trajekty, o takovou přepravu přes řeku v rámci této normy. A také si nesem úplně jistý obecně za to, zda Zda tam, zda například benátské gondoly patří do jedné zprávy nebo do druhé, do, pana, do zprávy pana Tešenyho nebo do které. Já bych rád věděl, kam to patří, abychom měli jasno i pro eh, plavbu po Benátkách, pro vaporeta a gondoly. A jak to vypadá s a e, výletní e, lodě mohou být e, tedy chápány jako vícepatrové autobusy. To by byl tedy zatraceně drahý vícepatrový autobus. Například taková cesta po Karibiku. by obnášel investici do 850 tisíc dolarů do takové, milionů dolarů do, do Eh, takovéhoto mnohopatrového autobusu. Já nevím, kolik vícepatrových autobusů má, má také bazén zabudovaný. Možná v Německu to tak je. Uh, Vidím, že se bavíme. Ještě někdo si přeje promluvit? Nejlepší odpověď nám poskytne paní Hutman. I will, I will answer you later on. Eh, merci, monsieur le président. Eh, j'ai dit dans mon introduction. Děkuji, pane předsedo. V úvodu jsem před chvíli říkala, že naším cílem je mít stejné principy ve všech způsobech dopravy, ve všech modech, eh, až na specifičnost určitých sektorů a na minulé zkušenosti. Pokud jde o specifičnost sektoru, tak bychom zde měli připomenout, že se jedná o sektor, kde většina obratu pochází z nákladní dopravy. A my tady hovoříme o právech cestujících. Často se jedná o přístavy, které ani nejsou vybaveny pro cestující. A za druhé, z hlediska naší zkušenosti, kterou máme z oblasti letecké dopravy, tak se mně zdá, že členské státy, které mají eh, více orgánů, které jsou pověřeny dohlížet na dodržování pravidel, tak eh, ty jsou právě nejhorší v dodržování těchto pravidel, takže to není žádný handicap pro správnou aplikaci a dodržování pravidel. Znovu bych eh, ráda poděkovala zpravodaji za tuto opravdu skvělou zprávu a za dobrou spolupráci. Myslím si, že tato zpráva vyjasnila určité věci a umožňuje určité vyjasnění jazyka. Já bych také ráda vyjasnila k té diskuzi, kterou jsme měli, že je zde povinnost informovat, poskytovat asistenci, proplatit jízdenku a tak dále, jsou nezávislé na příčinách tohoto problému tohoto spoždění. Určité věci, tedy výše toho očkodnění, může závis, záviset eh, na příčině spoždění. A pak je zde další otázka, která byla položena specificky komisi. Ano, a přívozy na řekách jsou pokryty, protože ten eh, článek, eh, který se týká působnosti, pokrývá také vnitrozemské vodní cesty. Děkuji. A jak víte, Vnitřní vodní cesty do sebe zahrnují i laguny. Takže zcela bezpečně můžete cestovat po Benátské laguně. My vás posadíme do gondoly a pošleme pod vodu. Děkuji. Děkuji všem kolegům za jejich připomínky. Já si myslím, že teď, eh, když eh, přistupujeme k pozměňovacím návrhům, tak možná bychom měli předložit pozměňovací návrhy, abychom eh, harmonizovali takové věci, jako je definování výjimečných okolností a tak dále. To je práce stínových zpravodajů a myslím, že bychom měli rychle začít pracovat, abychom našli co nejlepší rovnováhu. Děkuji. OK. Now we have a five minute break, and then we have the waiting for... Dáme si pětiminutovou přestávku, počkáme na paní Tykau a poté se pustíme do posledního bodu. Přesně tak. You can light your cigarette and then, and that's will be... Můžete si dát mezi tím cigaretku. Elle arrive, deux minutes. Okay. We can resume. Dámy a pánové, budeme pokračovat v práci dnešního odpoledne. Punto. A to do, bodem 29. Z dnešního pořadu jednání.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 je zde tedy zpráva paní Gross a potom je zde má zpráva. Je to vše tedy spojeno s dokumentem komise, eh, kterou jsme analyzovali. A musím velmi pozitivně ocenit skutečnost, že asi 70 návrhu Evropského parlamentu již bylo přijato radou. A prakticky od této chvíle budeme pracovat společně na stanovisku a budeme doufat, že dospějeme ke společné závěrečné verzi. Chtěla bych říci, že vedle těch prvků, které Rada přijala, jsou zde i určité názory, které se neschodují s Radou. Ve své zprávě jsem chtěla znovu upřesnit stanovisko parlamentu k určitým důležitým aspektům. A proto jsem předložila určité pozměňovací návrhy, které se tohoto týkají. Myslím si, že hlavní rozdíly spočívají v harmonogramu pro implementaci elektronických rejstříků na národní úrovni a jejich propojení na úrovni EU. Zatímco Rada eh, by chtěla mnohem volnější harmonogram, tak parlament eh, v prvním čtení měl za to, že i závažná porušení povinnosti by měly být eh, braty, brány v úvahu od data implementace tohoto nařízení. Diskutovali jsme eh, s radou a s komisí, dospěli jsme eh, k určité flexibilitě, ale nechceme tak rozvolněný harmonogram a myslím si, že by parlament měl na svém stanovisku trvat. Jsou zde určité technické detaily. Například rada žádá, aby eh, kromě pojištění existovalo i pojištění profesní zodpovědnosti a já si myslím, eh, že parlament může na takovouto formulaci v podstatě přistoupit. Jsou zde i další prvky, které bych eh, zde ráda prodiskutovala. Zdá se, že stanovisko rady je velmi odlišné od stanoviska parlamentu, a sice v tom, že aby bylo možné provozovat, eh, nebo tedy pohybovat se na trhu silniční dopravy, tak my se na to díváme tak. Operátor nebo provozovatel potřebuje licenci, aby měl přístup k této profesi a právě o to jde v mé zprávě. A dále potřebuje licenci, aby měl přístup na trh. A to jsou aspekty, které jsou obsaženy ve dvou zprávách pana Groše. Rada předložila návrh v tom smyslu, že členské státy uh, budou moci omezit platnost těchto povolení, těchto licencí. A aby se omezila byrokracie, tak si myslím, že toto povolení by mohlo být i neomezené. S tím, že by každých pět let, tedy pravidelně, probíhaly kontroly aby se ověřilo, zda jsou dodržována specifická kritéria a pokud bude zjištěno určité riziko, tak bude možné provést specifické zacílené kontroly. Rada naopak navrhuje, aby členské státy omezily platnost tohoto nařízení, tohoto tedy povolení, a Navrhuje také text, k němuž já předložím pozměňovací návrh na vypuštění této části textu. To znamená, aby bylo možné získat takovéto povolení, tak subjekt musí poslat žádost a v textu rady se říká, že provozovatel bude moci tímto způsobem získat licenci společenství, komunitární licenci k provozování této činnosti. A to jsou dvě zcela odlišné věci. Jedná se tedy na jedné straně o přístup k této profesi a aby bylo možné získat také přístup na trh, tak je nutno vzít v úvahu zprávy pana Groše. A myslím si, že bychom se měli této pozice držet. Znovu jsme zde zdůraznili důležitost parkovacích míst, důležitost eh, předložení eh, dokumentů ze strany firmy, která má sídlo v daném členském státě. A vrátili jsme se ke znění, které uvádělo nebo citovalo obchodní služby, které jsou vyloučeny z působnosti eh, tohoto nařízení. Další rozdíl mezi parlamentem a radou spočívá v tom, že rada chce vytvořit určité výjimky, které by se týkaly dopravy zboží na národní úrovni a na krátké vzdálenosti. Parlament byl nejdříve proti tomuto stanovisku a já jsem svými pozměňovacími návrhy obnovila původní stanovisko parlamentu. Ráda bych poděkovala radě, jeho zástupce je zde přítomen, a také Evropské komisi. Několikrát jsme se setkali spolu se stínovými zpravodaji a já musím velmi ocenit eh, právě tyto schůzky. Následně jsme vytvořili další kompromisní pozměňovací návrhy, které se doufám blíží závěrečné podobě. Těším se na vaše názory a na závěr bych velmi ráda řekla, že zde je vůle ze strany všech po urychlení tohoto procesu a že všichni chceme dospět ke společné pozici. Děkuji. Děkuji, pan Jarzembovský. Děkuji a děkuji pane, paní kolegyně jménem frakce za její angažma. Vím, že to není tak jednoduché. Pan kolega Groš už eh, včera eh, se také zmínil a vyjádřil k vaší zprávě. A já chci říct jenom jednu věc. Eh, pan kolega Groš a stejně jako moje frakce velice přísně trvají na jasném vymezení eh, svobody ustavení poboček. Eh, to znamená, že pobočky musí být skutečnými pobočkami, nejenom nějaké e-mailové nebo eh, poštovní schránky. My určitě chceme, aby prostě všechny tady tyto zdánlivé firmy Eh, tady nebyli jenom od toho, aby jednoduše a prostě působili jako křoví. Já, vím, já doufám, že to s panem Grošem se do toho pustíte. Děkuji. Ja, danke. Um, in... Děkuji. To eh, podporuji samozřejmě s těmi poštovními schránkami místo firem. Druhý bod, elektronický rejstřík. Tady je třeba trvat na kompatibilitě. Pokud ta nebude zachována, pak eh, vytvoříme maximálně datový hřbitov, který nám ničemu nepomůže. Čili toto je skutečně třeba ošetřit. Druhý bod, eh, platnost licencí a de facto eh, jejich omezení, jak to chce rada. Já tomu tak trošku rozumím. Autorizace. Eh, protože samozřejmě eh, členské země chtějí mít možnost reagovat na problémy. Ale eh, tyto reakce, upřímně řečeno, ty se lze zajistit pouze kontrolou, to nejde jenom nějakými licencemi nebo autorizacemi. Na to je skutečně třeba provádět kontroly. A naším problémem je, že členské země si pořád stěžují, ale i když jde o Eh, provádění kontrol, o eh, vytvoření, zajištění nějakých kontrolních bodů, tak to je skutečně třeba eh, fungovat jaksi zacíleným způsobem. A tady ta ochota moc není vidět. Takže skutečně je třeba zdůraznit cílené kontroly, cílená reakce eh, v případě nějakého porušování licence pryč s ní, tím se ten problém prostě vyřeší. A já eh, si myslím, že tady ne e, omezování, to není to pravé, ale spíše kontrolou. A e, samozřejmě máme také omezené prostředky pro ty kontroly. E, Praxe je v českých zemích velice rozmanitá a to je tak trochu svým způsobem signál, že tento bod pořád ještě není zcela dořešen. Takže zde skutečně je nutné zajistit kontrolu, zajistit kvalitu tak, aby to, co už je jednou autorizováno, aby skutečně se také plnilo. Prostě nemůže se to stát eh, tak jako Eh, u nějakých taxikářských služeb, kde prostě řekne, ne, já jsem zkoušek nebyl, ale můj bratr ano. Takže toto je třeba tímto způsobem mít. Eh, jsou tady dvě cesty, samozřejmě to je pravda, ale eh, pokud se soustředíme na cíl a pokud i komise trvá na kontrole, tak to už je krok před. minuti Mite Schmidt per la Commissione. Za komisi? Ja, herzlichen Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Návrh nařízení k profesionálnímu přístupu, to je zásadní prvek takzvaného road package, silničního balíčku a e, my vidíme velice rádi, že debata mezi radou a parlament e, pokračuje vpřed takto dobře. Pro nás je zásadním prvkem elektronický registr. Toto je novinka. Elektronický registr nám umožní registrovat e, registrovat a transparentnit, a to přeshraničně, přestupky dopravců. Dnes je situace taková, že prostě e, národní hranice je konec světa a příslušné úřady vůbec neví, jak se chová jejich podnik mimo jejich území. A toto je tedy skutečně velký pokrok, že totiž Rada a parlament e, jsou stejného názoru, shodli se na registru, e, Máme tady ještě nějaké detaily otevřené, jako třeba e, zpřístupnění určitých oblastí tohoto registru veřejnosti. E, komise nemá nic proti, i když samozřejmě je jasné, že to nemůže být hlavní cíl tohoto registru. Hlavním cílem musí být umožnění výměna informací mezi úřady, ale samozřejmě eh, pokud to otevření bude nějakým způsobem užitečné, no tak proč ne? Myslím, že rada taky nebude proti. Zjistili jsme, že eh, rada má trošku větší potíže eh, s implementací. Eh, rada říká, že na to bude třeba více času, než kolik si to my tady v Bruselu představujeme, ať už v komisi nebo v parlamentu. No dobře, to asi budeme muset akceptovat a samozřejmě je třeba zvážit také to, že prodlužování debaty eh, může ještě dále odložit eh, zavedení toho registru jako takového. Ale myslím, že už je to na dobré cestě. Nyní k tomu, co řekla paní Tykou. Eh, za prvé platnost licence. Tady je třeba rozlišovat. Toto nařízení se týká o podmínkách pro výkon profese. Tady se nehovoří o licenci, ale de facto o podmínkách, které musí být neustále splněny. Jsou čtyři. A tyto čtyři podmínky tady jsou a nová podmínka je podmínka e, sídla nebo provozovny a to eh, se musí neustále být kontrolováno příslušnými úřady a pokud něco nebude v pořádku, je třeba jednat. A my si domníváme, a proto také máme ten eh, registr, eh, že by se to nemělo kontrolovat v nějakých, eh, řekněme, intervalech, ale prostě měla by být na základě toho registru zpětná vazba. Členské země, tam se ozývají hlasy, že by třeba doba platnosti měla být omezená. Třeba někdo vstupuje do této profese, takže e, jako nováček by měl dostat e, oprávnění třeba na rok nebo na dva, a teprve když se osvědčí, pak e, by mohlo být toto prodlouženo. My jako komise si myslíme, že tuto flexibilitu můžeme přiznat členským zemím a tak je to taky napsáno v textu. Není tam nic o nějaké maximální době platnosti, tam se hovoří, že členské země mohou stanovit dobu trvání, dobu platnosti. Já myslím, že to je přijatelné. Z hlediska komise je důležité ještě to, aby fenomén firm, které jsou vlastně pouze poštovními schránkami, tady byl rozumným způsobem vyřešen. A dobře, že parlament tady stanoví adekvátní kritéria. Já si myslím, že to by v krátkosti asi bylo všechno, co komise eh, může nyní říci k tomuto, k této velice významné části cestovního balíčku. A nyní paní Tykal. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor kolegům. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem kolegům, kteří si vzali slovo a také stínovým zpravodajům s nimiž jsem vedla velmi konstruktivní dialog. Pokud jde o návrhy a o to, co říkal pan Jarzembovský, znovu jsem navrhla pozměňovací návrh právě proto, abych hájila původní stanovisko parlamentu, pokud jde o hlavní sídlo, kde tedy musí být dokumenty předloženy a také, že firma musí dokázat, kde parkuje svá vozidla, když nejsou používána pro dopravu. To první čtení, které schválil parlament, je mnohem flexibilnější než některé pozměňovací návrhy, včetně mých vlastních pozměňovacích návrhů, které požadují pevný počet parkovacích míst. Myslím si, že je to otázka zdravého rozumu hájet eh, původní stanovisko parlamentu, pokud jde o ty prvky, kde je třeba dokázat, kde se nachází hlavní sídlo firmy a tak dále. Pokud jde o to, co říkala paní Lichtenberger, Ráda bych řekla, že jsem diskutovala také s komisí a s radou a abych si byla jistá o tom, že elektronické rejstříky budou kompatibilní, tak jsme si říkali, že struktura dat a výměna dat by měla být schválena prostřednictvím rozhodnutí komise, aby zde byl prostě písemný text, který by obsahoval minimální požadavky s tím, že členské státy budou moci tyto požadavky ještě rozšířit. Pokud jde o platnost povolení, tak jsem toho názoru, že toto povolení by mělo mít neomezenou platnost a kontroly by se měly provádět eh, jednou za pět let. To je stanovisko, které přijala také rada. Pokud jde o poznámky komise, tak bych ještě jednou ráda poděkovala panu Šmitovi za kvalitní spolupráci, kterou jsme vedli. Bylo by důležité, kdyby členské státy byly schopny investovat do těchto rejstříků. Víme, eh, že to bude dlouho trvat a bylo by dobré, kdyby mohli mít k dispozici tento archív nejen úřady, ale všichni ti, kdo o to mají zájem, aby bylo možné podívat se na to, kolik provozovatelů v oblasti silniční dopravy existuje. Samozřejmě s tím, že budou dány stranou určité důvěrné údaje a to bylo stanovisko parlamentu i v prvním čtení. Pokud jde o platnost povolení, tak si myslím, že pokud jde o přístup eh, k této profesi, tak eh, jakmile jednou bude toto povolení získáno, provozování tedy této profese, tak bude prostě platné. Kontroly mohou být i častější a mohou být i cílenější. Pokud jde o dopravní licence, tak zde se hovoří o trhu a referenčním bodem je zde zpráva pana Groše, protože jsou to věci, které se týkají trhu. Pokud jde naopak o přístup k profesi, tak zde se musíme odkazovat pouze na povolení k provozování této profese. je i nadále vedena debata, pokud jde o zadávání čísel do těchto elektronických rejstříků. Já si myslím, že by to mohlo i zjednodušit kontroly vzhledem k tomu, že budou tyto rejstříky propojeny. A to je prozatím z mé strany vše. Ještě jednou děkuji radě a komisi za kvalitní spolupráci a doufáme, že se nám brzy podaří dospět ke společnému stanovisku. Chci připomenout, že pozměňovací návrhy je třeba předložit do 12 hodin 25. února. Tímto jsme uzavřeli dnešní schůzi. Pokud nemáte nějaké další body, není tomu tak? Děkuji vám za plodnou spolupráci a těším se na shledanou při příští schůzi. Pěkné odpoledne.